bod programu, nebo první bod programu, to je prohlášení Rady a Komise o summitu G20 v Pittsburghu, eh, který se bude konat 24. 25. září. A my si vyslechneme stanoviska prohlášení Rady a Komise. Nejprve je to mm, Cecilia Malström, Eh, za předsednictví v radě. Máte slovo, paní ministrině. Herr talman, ärade ledamöter, herr Děkuji, pane předsedo, eh, pane komisaři Almunio, dámy a pánové. Je to pro mě velké potěšení, že zde dnes mohu být a zastupovat švédské předsednictví, které spolu s komisí bude zastupovat eh, Evropskou unii na samitu G20 v Pittsburghu 24. a 25. září. A zítra večer v Bruselu se bude konat neformální rada, abychom připravili společnou pozici EU. Jak asi všichni dobře víte, globální ekonomická krize eh, nás vedla k tomu, že jsme přijali bezprecedentní opatření. Za prvé, velice urychlená a robustní finanční opatření, abychom podpořili eh, sektor finančnictví a reálnou ekonomiku. Dále i praktická opatření na úrovni spolupráce eh, v oblasti koordinace a zde právě summit G20 hraje velkou roli, hm, pokud jde o regulaci finančních trhů. Pokud jde o finanční monetární opatření, která byla přijata tak rychle, byla úplně nezbytná, tak abychom se mohli vůbec dostat eh, přes tu nejhorší část krizi. Krize a e, podpora e, bude představovat 5 HDP tento rok a příští rok v Evropské unii. Centrální banky také e, přijala opatření a snaží se o udržení úrokových sazeb směrem k nule. My jsme překonali tu nejhorší fázi, vyřešili jsme ty naléhavé problémy finančního sektoru, avšak ekonomická situace je stále nestabilní a je zde riziko, že se to bude opakovat. Jsme si vědomi toho, že zvýšená nezaměstnanost eh, bude hlavní politické téma v blízké budoucnosti. Situace je pořád nejistá, ale mohla by být daleko horší. Spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni budou velice důležité, tak abychom eh, zajistili obnovu a abychom se mohli vrátit eh, k dlouhodobému růstu, který bude založen na silných, solidních základech. G20 hrála a bude hrát i nadále velice významnou roli. G20 také i bude spolupracovat s dalšími finančními institucemi, Měnovým fondem, Světovou bankou, tak aby společně zaručili dostatečné zdroje a efektivní organizaci, tak aby mohli podporovat ekonomický růst a zajišťovat finanční stabilitu na celém světě. A teď konkrétněji. Proces G20 vedl k následujícím důležitým výsledkům. Za prvé, nyní máme takovou společnou analýzu problémů, které postihly naši ekonomiku. Možná to nevypadá jako velký krok, ale mít společnou analýzu finančního sektoru a společný náhled na ekonomické příčiny krize, to je důležité, abychom mohli přijmout koordinovaná opatření. Za druhé, my jsme skutečně učinili velký pokrok, pokud jde o ta opatření, na kterých jsme se dohodli na jaře na G20 v Londýně, například pobytkové balíčky, posilování koordinace, dohledu a regulace finančních trhů. A kromě toho eh, se nám podařilo zajistit, že měnový fond, Mezinárodní měnový fond, bude mít dostatečné prostředky, aby mohl uspokojovat poptávku eh, po úvěrech a abychom tak zlepšili i vůbec fungování finančních institucí, aby mohli monitorovat globální makroekonomickou situaci, pokud by došlo k podobným problémům do budoucna, abychom byli včas varováni a ještě nás čeká spousta práce, ale učinili jsme jasný pokrok a to díky koordinovaným mezinárodním opatřením. Domnívám se, že my, tedy Evropská unie, spolu se e, ostatními členy G20, že jsme vyřešili ty ústřední problémy, což bylo zásadní, abychom e, přinesli strategickou odpověď na e, finanční krizi. Koordinovaná evropská strategie znamená, že Evropa je lídrem v této debatě že není v závěsu a že přináší řešení, která se berou do úvahy na mezinárodní scéně. A to je důvod, proč předsednictví vyzvalo šéfy vlád, aby se e, sešli mm, zítra večer a abychom navázali na úspěšný e, e, oběd ECOFIN a zasedání ministrů v Londýně, tak abychom se dobře připravili na Pittsburghský summit. Očekávám, že zítřejší schůzka a summit v Pittsburghu se budou týkat eh, celé řady témat, které jsem zmínila, ale my se chceme zaměřit ještě na další body. Jedna z oblastí, eh, kterým se, eh, kterou se zabývají ministři financí, je otázka bonusu a jejich role, tedy odměňování. Zde panuje takový konsensus mezi ministry financí, že musíme zde ukázat vůdčí roli a ukázat, že máme standardy, které jsou efektivní, tak aby ten systém bonusů eh, nehrál destabilizující roli a aby eh, zde byla rovnováha eh, v tomto odměňování. Jde o to, abychom zavedli větší transparentnost a otevřenost ve finančním sektoru, což je zásadní pro stabilitu do budoucna. Finanční stabilita, respektive Rada pro finanční stabilitu, přednese zprávu v Pittsburghu o e, principech, které se týkají bonusu a doufáme, že tato zpráva bude zahrnovat specifickou strategii, proveditelnou strategii, která zajistí, že finanční instituce Eh, budou mít takovou strukturu odměňování a bonusů, která bude zdravá a zodpovědná. Kromě toho doufám, že se dohodneme eh, na eh, dalších pobytkách pro ekonomiku, tak jak to půjde. Také je důležité, abychom ale postupně ukončovali tato opatření, když nebudou nutná, abychom zachovali vyvážené veřejné rozpočty, mm, veřejné finance. Když jsme začali my jsme začali se zamýšlet nad těmito strategiemi a doufáme, že implementace a realizace bude taková, abychom zajistili Eh, dlouhodobou ekonomickou obnovu a udržitelnou obnovu. Další velký problém, který řešíme, je zaměstnanost, respektive, respektive nezaměstnanost. Musíme být opatrní, když přijímáme opatření, tak aby zde byla ta správná interakce mezi našimi finančními a strukturálními politikami. Také je třeba abychom eh, eh, zamezili protekcionismu, aby zde eh, byly stejné podmínky na globálních trzích, což znamená velikou míru koordinace při finanční regulaci, finančním dohledu, ale také i pokud jde o eliminaci, postupnou eliminaci těch opatření, která přijímáme pro finanční sektor. My eh, tedy velice na tom spolupracujeme na úrovni evropské i mezinárodní. Budou pokračovat diskuze i zítra, potom v Pittsburghu, ale po celý rok, po celý zbytek roku budeme diskutovat o reformách mezinárodních finančních institucí. Chceme, aby byly silné, aby měly dostatečné finanční zdroje, aby měly jasný mandát, aby měly správnou manažerskou strukturu, tak aby to správně reflektovalo složení členů těchto institucí. To je velice komplikované téma, které je Mm, provázané. Musíme to ale naléhavě řešit, tak aby finanční instituce mohly provádět úkoly, které jsou více a více důležité. A závěrem, dámy a pánové, samozřejmě stále je potřeba, abychom eh, mm, postupovali politicky odhodlaně eh, při diskuzích o změnách klimatu v Kodani. To je velká priorita švédského předsednictví. Chceme, aby všichni eh, viděli, že eh, jsme odhodláni omezit oteplování planety a že máme ty správné strategie, abychom eh, prosazovali rozvoj, který je mm, příznivý pro životní prostředí. Ale to také i naváže na ten Pittsburgh, kde se bude hovořit o financování globálních opatření v boji proti klimatu. Nemohu slíbit, že se nám podaří splnit všechno, protože to je téma velice komplikované, ale slibujeme, že předsednictví se bude chovat zodpovědně při obhajobě pozice EU. A právě v tomto duchu se těším i na plodnou diskusi se šéfy vlád a státu zítra večer a na konkrétní výsledky, eh, které mm, budou přípravou pro Pittsburgh příští týden. Děkuji a těším se na rozpravu. Thank you, madam. Děkuji vám, paní ministrině. A nyní bych požádal představitele komise, pana komisaře Joaquina Almunio o vystoupení. Děkuji, eh, pane předsedo, pane, paní ministrině, a já vlastně vystupuji zde poprvé teď v tomto funkčním období, takže bych chtěl poblahopřát všem vám, poslancům, poslankyním za zvolení či znovu znovu volení a určitě i bych chtěl eh, zde já říci, že my velice zodpovědně přistupujeme k té velké politické výzvě naší generace, to znamená, jak překonat tuto hlubokou finanční ekonomickou krizi a mm, tak, abychom ukázali našim občanům, že je zde důvěra, že je zde stabilita a že zde jsou příležitosti a zároveň, že Eh, pro všechny zajistíme co možná nejvyšší úroveň sociální soudržnosti. Je to téma, o kterém budeme diskutovat na eh, summitu G20 v Pittsburghu příští týden a je to téma, které je centrální eh, v našich obavách a úvahách. I komise se zabývá tímto tématem opakovaně i se tím bude zabývat vlastně v celém svém funkčním období a i e, e, nezávisle na tom, zdali o tomto tématu se bude diskutovat na G20 či jinde a my budeme předkládat e, vlastní návrhy z naší iniciativy i vám. G20 v Pittsburghu, to je vlastně třetí summit, který se zvolává na úrovni šéfů vlád a států a vlastně na rok a jeden den se to bude konat poté, co došlo ke krachu Lehman Brothers, kdy byl byla rozpoutána tato krize, která je zcela bezprecedentní. My máme již za sebou eh, dvě schůzky G20 ve Washingtonu v listopadu minulého roku a v dubnu tohoto roku v Londýně a je evidentní říci, že G20 hraje rozhodnou roli pro koordinaci Eh, odpovědi, reakce, aby koordinoval reakci na tyto krizi na celosvětové úrovni. A proto je třeba, abychom se koordinovali, což je zásadní, abychom se vyhnuli recesi, aby nedošlo ještě k hlubší recesi, než tu, kterou prožíváme. Mm, proto je třeba mít zdravé základy finančního ekonomického systému, abychom se vyhnuli těmto excesům, nerovnováhám, které nás vedly do této situace. Evropská unie hrála, sehrála aktivní rozhodnou roli při aktivaci G20 eh, a první Washingtonský summit, jak včera i připomněl předseda Barroso, to byla evropská iniciativa francouzského mm, mm, předsednictví, francouzského prezidenta Sarkozyho spolu s komisí a Evropská unie e, také i přispěla velice rozhodným způsobem k tomu, že se stanovili velice ambiciozní cíly na těch dvou samitech a také Evropská unie aktivně participovala na přípravě e, toho, abychom nejenom přijímali deklarace, ale abychom skutečně přijímali konkrétní závazky a výsledky. I všichni Evropané všechny evropské instituce v tomto eh, musí cítit uspokojení ale také eh, musíme být rozumně uspokojení, eh, pokud jde o tu úroveň koordinace, která existovala mezi různými zástupci Evropy na G20, mezi eh, různými těmi členskými státy EU, které jsou účastníky G20 a které se velice dobře koordinovaly i s předsednictvím Evropské unie a s komisí, kterou my zastupujeme, protože my zde zastupujeme hlas všech Evropanů a společnou pozici všech států, členských států. A Washingtonský summit v listopadu minulého roku eh, Eh, eh, hovořil o těch základních ekonomikách na světě. My vlastně představujeme 90 HDP na světě a dohodli se tam na stimulačním plánu, na pobítkovém plánu, aby se stimulovala ekonomika v okamžiku, to bylo na podzim minulého roku, v okamžiku, kdy eh, došlo k té krizi s hypotékami, kdy došlo ke krizi mezinárodního obchodu a kdy došlo k tomu velkému finančnímu šoku, který vlastně se rozpoutal v srpnu 2007 a potom se tak urychlil schválil v eh, září roku 2008. A pár dní po Washingtonském summitu v minulém roce Evropská komise navrhla Evropský plán ekonomické obnovy, který eh, v prosinci získal politickou podporu Evropské rady. Je to plán, který byl základem evropské reakce eh, z pohledu mm, fiskálních politik, z pohledu Mm, stimulačních politik, abychom mm, eh, stimulovali poptávku, eh, protože zde národní parlamenty a členské státy mají k dispozici celou řadu různých možných opatření. A Poslední, podle posledních informací tyto stimulační fiskální mm, eh, pobídkové plány, eh, které přijímaly evropské státy, eh, byly velice významné i vzhledem k tomu, jaký to má velký dopad na daňové příjmy a na sociální systémy, tak lze odhadnout, že, mm, my, že tyto pobídky představují 5,5 HDP v Evropské unii v roce 2009. A také i nová americká administrativa přijala eh, velice významný pobídkový plán, stimulační plán a mm, samozřejmě ale eh, ta eh, agregovaná suma těchto automatických pobídek vedla k podobnému impulzu jako to, co jsme provedli i my zde, ale jsou zde země jako Japonsko, Čína, Kanada a další členové G20, kteří přijali fiskální ekvivalentní pobídkové plány. A londýnský eh, eh, summit na začátku dubna tohoto roku i zdůraznil, že je třeba eh, rychle přijmout tyto plány obnovy a i tam eh, došlo k deklaraci, že je třeba, pokud to bude nutné, je doplnit ještě dodatečnými opatřeními. Dnes můžeme potvrdit, že ty stimulační pobytkové plány, včetně s těmi měnovými, fiskálními, eh, ty, těmi, které přijali centrální banky, že se zmobilizovaly velké veřejné zdroje za podpory různých finančních institucí, a to především za podpory bank, tak to všechno vedlo k tomu, že se nám podařilo zadržet pád ekonomiky a nyní na podzim vidíme první, první ukáz, první indicie stabilizace, tak jak i to jsme slyšeli v těch různých no, finančních odhadech, které jsme slyšeli v Bruselu před pár dny. Vlastně poprvé tyto odhady e, nemuseli e, se přehodnocovat směrem dolů. Ale nicméně dnes k dnešnímu datu nemůžeme zajistit, že lze eh, eh, stáhnout všechny tyto pobytkové balíčky, že ekonomika to již vydrží a bude růst sama. Ne, eh, my nyní zde máme riziko, že opět dojde k recesi, že především i kvůli tomu, že je velká míra nezaměstnanosti a oslabil se tolik finanční systém. A proto jedno se poselství ministrů G20, kteří se sešli i v Londýně na začátku tohoto měsíce, mm, tak e, řekli, že je třeba prozatím zachovat ta dočasná podpůrná opatření a e, je třeba ale již teď pracovat na exit strategy, na takové strategii, jak postupně eliminovat tato opatření. A e, ty dva samity G20, tedy Washington a Londýn, e, také i byly zásadní pro tu globální e, strategii reform systému dohledu nad finančními trhy. Lze říci, že nyní jsme svědky toho, že dochází k radikálním přehodnocování. Vlastně po těch třech dekádách, kdy panovala deregulace, kdy neexistoval žádný dohled a všechno se nechávalo v rukách finančních trhů. Ve Washingtonu Země G20 položili základy a i oznámili principy eh, toho, že je třeba, aby finanční eh, trhy podléhaly striktnějšímu dohledu a regulaci, který, která bude efektivnější, eh, tak aby zde nebyly různé subjekty či produkty, které by unikaly kontroly orgánů dohledu orgány, které musí spolupracovat a koordinovat se ještě úžeji, aby mohli eh, překonat tu eh, nekoordinaci, která existuje na těch finančních trzích, aby bylo možné čelit globálním finančním trhům, protože zde jsou subjekty a firmy, které spolupracují mezinárodně. Eh, v Dubnu v Londýně se pracovala na tom, abychom, abychom v praxi mohli aplikovat tuto reformu, aby to vedlo k výsledkům. To znamená obezřetnostní normy, finanční a účetní normy, potom transparentnost, Ehm, potom i, ehm, i ehm, vyřešit otázku těch daňových rájů, potom hedžové fondy, zajišťovací fondy, ty je třeba podchytit a další finanční instituce, potom transparentnější trhy finančních derivátů a eh, dále se eh, tam hovořilo o, tom, o té potřebě dohlížet nad těmi bonusy, systémy odměňování a G20 v Londýně dala jasný impuls eh, těmto reformám, těmto příslibům. Evropská unie poté nejenom eh, eh, provedla velice významný úkol, to znamená začala realizovat tyto přísliby, ale také začala aplikovat tyto dohody z G20, což znamená obrovskou práci, hm, kterou jsme provedli za tento rok a některé návrhy již byly hm, odsouhlaseny zde v parlamentu i v radě, jiné eh, o těch se teď diskutuje zde v parlamentu i v radě. A Eh, komise i hodlá přijmout celou řadu dalších návrhů, eh, například příští týden tedy před Pittsburghem zrovna, přijmeme návrh vytvořit Evropskou radu pro systémová rizika a mm, zde my vytvoříme tři eh, orgány dohledu, mikrodohledu na evropské úrovni a poté eh, to, následu, to vyplývá i z Larosiorovy zprávy, která to doporučila vytvořit tyto orgány dohledu. Také i severoamerická administrativa sdělila, že má ambiciozní reformní plán. Prezident Obama nyní to i potvrdil tento týden uveden jako hlavní prioritu svého mandátu a uznal, že Spojené státy nesou odpovědnost, protože to je to místo, kde došlo, nebo kde byly příčiny této krizi. A Pittsburghský summit eh, hodlá i eh, prověřit pokrok této reformy a i se bude snažit o určitou regulační konvergenci na obou stranách Atlantiku. I přes různé divergence, které existují, tak eh, Eh, eh, ty je třeba zrušit, protože potom investoři by toho mohli zneužívat, spekulovat eh, na tyto divergence. A kromě toho v Pittsburghu také se budou, budeme snažit o určitý další impuls pro realizaci přijatých opatření a vyšleme jasný signál, politický signál. Dnes jde o to, Eh, abychom eh, mm, aplikovali jasnou vůli institucí, politických představitelů, členských států, celé Evropské unie, to znamená vytvořit solidní regulační rámec s jasným závazkem, že budeme odrazovat eh, všechny od jakéhokoliv obcházení, aby si nikdo nemyslel, že když jsme překonali tu krizi, že teď se budou moci vrátit k těm svým předchozím praktikám, které vedly k této krizi a evropské, evropští občané očekávají záruky ze strany finančních institucí a že všichni budou respektovat pravidla, a to především eh, pravidla, která se týkají bonusů, tedy odměňování, a že se opět, že opět nedojde k takovému ohrožení finančního systému a celé reálné ekonomiky. Evropská unie zde je úplně sjednocena v této věci. A další věc, která figuruje na jednom z hlavních míst agendy programu G20, to je reforma mezinárodních finančních institucí, o čemž hovořila i paní ministrině Malstrom. Jediná věc, kterou bych dodal, že v Londýně Eh, byl přijat hm, velký krok vpřed, eh, pokud jde o finanční kapacity těchto institucí, a to především pokud jde o finanční zajištění eh, Mezinárodního měnového fondu, protože se zvýšily úvěrové možnosti tohoto fondu na 500 miliard hm, dolarů. Takže to je, jsou velké prostředky, které teď má tedy tento fond na úvěry, má již 700 miliard dolarů, které může Eh, eh, rozdělovat mezi členské státy podle kvót, podle podílu, které tam mají a již tedy eh, rozdělil 250 miliard a kromě toho také i se zavázil, zavázali se, že zvýší finanční kapacity těchto institucí, aby mohly pomáhat především těm nejchudším zemím. A to všechno již funguje a e, my v průběhu šesti měsíců jsme udělali velký pokrok, daleko větší než za několik let předtím. Evropská unie samozřejmě i mm, hodlá přispět e, mm, tak, jak ji náleží, přispět i finančně do tohoto fondu a členské státy Evropské unie i e, také zvýší své e, e, příspěvky, hm, a tak aby mohli tedy proporčně se podílet na financování nových cílů měnového fondu a i představitelé G20 budou hovořit o tom, jak různé státy jsou zastoupeny ve statutárních orgánech těchto finančních institucích. I rozvojové země a ty nově rostoucí ekonomiky také hodlají být adekvátně zastoupeny a zde my jako Evropská unie to podporujeme. Je třeba ale, aby se to převedlo všechno v konkrétní dohody. E, a proto, e, mm, ale e, samozřejmě Evropská komise zde není v té pozici, aby to mohla dělat. Ale my říkáme i v souladu s tím, co si myslí parlament, že je třeba, aby Evropská unie byla lépe zastoupena v těchto orgánech a to, aby tam byla zastoupena jednotně. Dále mm, summit se bude změnovat dalšími tématy, jako je e, Kodaňský summit o změnách klimatu, potom bude hovořit o mezinárodním obchodu a mezinárodních obchodních opatřeních, e, že třeba bojovat proti protekcionismu, také i bude hovořit o podpo, e, podpoře těm nejslabším, nejchudším zemím, tak aby mohli překonat krizi. Pokud je o změny klimatu, jak víte, minulý týden komise odsouhlasila sdělení v této věci. A závěrem dovolte, abych uzavřel takto a řekl, že na, že ministři financí té dvacítky vyjádřili eh, vůli která bude potvrzena v Pittsburghu, že je třeba vytvořit základy eh, budoucího modelu, který bude udržitelný, vyváženější a to především znamená, že již nyní teď musíme pracovat na strategii, jak eh, postupně eliminovat opatření, takzvaná exit strategy, tak abychom postupovali ale koordinovaně, protože hm, hm, protože ta, tato strategie je klíčová, abychom mohli překonat krizi a být z ní posílení, aby ekonomika byla, byla udržitelná, abychom zajistili eh, střednědobě i dlouhodobě udržitelnou ekonomiku, protože tato eh, krize měla velký dopad eh, na naše finanční kapacity, na nezaměstnanost a je třeba tomu zamezit do budoucna. Děkuji panu komisařovi za Děkuji panu komisaři za jeho projev, panu komisaři Joaquinu Almoniovi. Nyní vystoupí řečníci jménem politických skupin, jménem Evropské lidové strany křesťanských demokratů. Vystoupí paní poslankyně Votman Kohl. Prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, pane ministře, eh, paní ministrině. Eh, my se nacházíme uprostřed ekonomické a finanční krize, která je skutečně globální. A my tedy potřebujeme mít závazná pravidla pro toto finanční prostředí v celém světě. A Evropská unie musí se ujmout své role, své zodpovědnosti a musíme najít rovnováhu mezi svobodou a mezi zodpovědností. To konec konců máme také v manifestu naší strany. Tento summit bude velice důležitý, ale je třeba, abychom představili nejenom vizi, ale je třeba rozmotat všechny gordické uzly restrukturalizace, řízení, lepší regulace finančního dohledu a tak dále. Pan komisař Almunia řekl správně, že potřebujeme nové návrhy pro regulaci hedge fondů a opět máme Mezinárodní měnový fond a Světovou banku, které musí sehrávat svoji roli. Dohromady musíme pracovat na koordinovaném útlumu dočasných pomocných opatření. A je třeba říci, že eh, kultura finančních trhů eh, ta eh, musí být podpořena, regulována regulačním rámcem, protože pokud něco takového není, vede to k tomu, co vidíme zde, to jest Eh, veřejné rozhořčení nad fungováním finančních trhů. Potřebujeme tady jasná eh, pravidla pro regulaci finančních trhů, ale eh, souvisí to také s bojem proti klimatickým změnám, s konferencí v Kodani, která se chystá a v to vše souvisí také se zaměstnaností a s tvorbou nových pracovních eh, míst, čili musíme jít tímto směrem. Děkuji vám. Eh, já, říká pan předseda, eh, musíme, musím dbát na to, aby všichni dodržovali čas a děkuji paní poslankyni, že držel. Není pan Bulman za socialisty a demokraty v Evropském parlamentu. Paní pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři. V současné hospodářské situaci nemůžeme si počínat tak jako e, vždycky, e, poněvadž e, postupně se bude sice docházet k oživení, ale velmi pomalu. Stále může ještě stále ještě může narůstat nezaměstnanost a my skutečně musíme jednat tak, jak to bylo řečeno, jak to řekl velice hezkým způsobem pan komisař Almunia. Ano, můžeme začít systémem bonusů pro finanční manažery, ale to nestačí. Eh, všude tam, kde eh, spekulant je na tom lépe, má větší zisky než ti, kteří investují v potu tváře do výroby vynikajících produktů, tak to není v pořádku. Je třeba správně říci, že nikdo, kdo je eh, žádné místo na hospodářském trhu, eh, které je eh, riskantní, nemůže zůstat bez regulace. Nemůžeme dopouštět, aby Eh, byl trh zaplavován eh, riskantními produkty. Eh, můžeme sáhnout k dalším záležitostem, jako je mezinárodní daň na toky kapitálu a tak dále. My skutečně potřebujeme jasnou, silnou a lepší koordinaci také naší vlastní evropské hospodářské politiky. Ano, je správné uvažovat o utlumování provizorních opatření, ale ještě důležitější je, jak zvládnout vstup do eh, zdravé konjunktury a lepší hospodářské politiky. Děkuji. Nyní eh, jménem skupiny liberálů paní Silvie Goulart. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři. Eh, samozřejmě my si ceníme veškeré úvahy, kterou jste zmi- veš- my si ceníme vašeho úsilí, jak jste to zmínili, ale chceme více, chceme, aby to bylo konkrétní, aby některé ty závazky G20 se konkretizovaly. Především upozorňuji na ten eh, posun, rozpor mezi těmi docela hm, pozitivními čísly a tou e, e, nezaměstnaností, kterou trpí Evropská unie, protože to znamená hodně lidských dramat. A pokud jde o finanční, e, e finanční stav našich veřejných financí, zde je malá podpora e, spotřeby. Možná, že bychom se mohli inspirovat Japonskem a i vaše země má velké zkušenosti, takže byste nám mohli pomoci. Jde o tři velké problémy. Za prvé, my se snažíme mezinárodně spolupracovat. My bojujeme proti protekcionismu a musíme i posilovat mezinárodní instituce jako Měnový fond, ale my eh, nemůžeme udělat všechno sami. Musíme spolupracovat. A za druhé, eh, efektivní dohled, dohled a ozdravění bank. A my ale e, nesmíme tolik důvěřovat těm deklaracím G20, protože nás čeká e, hodně konkrétní realizace. Je třeba e, všechny, všechny ty deklarace vykonávat. My chceme mít ale evropštější orgány, které to budou provádět. A dále je třeba se zamyslet nad tou společnou utlumovací strategií a je třeba ale i zajistit, aby i ten deficit nebyl takový, že by ovlivnil naše veřejné finance. A také řekl pan Almunia, že je proto, abychom jako Evropská unie se jasně jednotně vyjadřovali v mezinárodních instancích. Je třeba i obhajovat naše evropské společné stanovisko. My na vás spoleháme, aby to tedy nebyly pouze členské státy, které hovoří sami za sebe, ale aby Evropská unie hájila jako taková sama sebe a svůj vnitřní trh. Děkuji, paní... Děkuji, paní Gulá. Eh, za to také, že jste držel čas. A nyní za skupinu zelených pan Sven Gigold. Mr. Commissioner, thank you for your speech. Pane komisaři, děkuji vám za váš proslov. Eh, mám několik eh, obav. Za prvé, rozvojový výbor tohoto parlamentu navrhl rezoluce a mimo jiné s obavami poznamenává, že krize už má vysoké lidské náklady a má zničující dopady na ty, kteří jsou nejpostiženější, zvyšuje eh, zvyšuje nezaměstnanost na 23 milionů eh, a dá se říci, že se to podepisuje také na těch nejchudších v nejchudších zemích a také na mortalitě eh, těch, kteří jsou postiženi AIDS. Nebyla tato rezoluce schválena, i když eh, mnozí souhlasili. A já si myslím, že je to ostuda, že nebylo možné, aby se tento parlament shodl na rezoluci u příležitosti samitu G20. Velkou otázkou je, jak financovat důsledky této krizi. Německý ministr financí eh, na G20 chce navrhnout zavedení daně na mezinárodní pohyb kapitálu. A já se ptám komise rady, zda podporují tento návrh. Dále G20 chce, aby se eh, tento transnacionální kooperace, aby se oskutečňovala případ od případu ale my navrhujeme automatickou výměnu informací mezi jednotlivými zeměmi. Globální finanční systém potřebuje transparentnost a my bychom rádi věděli, jak vypadá vaše pozice k tomuto návrhu na vyřešení krize. Ano, děkuji vám, ale prosím ještě jednou o dodržování časového limitu. A nyní evropští konzervátoři a reformisté, pan Svinberg. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za eh, to, co jsme se tady vyslechli dnes ráno. Eh, já tedy eh, jsem zvláště tedy potěšena tím, že se chce tady pokračovat v akci, které budou koordinované a také v podporování koordinovaném podporných opatření. Ehm, my eh, nyní vkládáme miliardy do udržení hospodářství a největší ekonomiky Evropská unie a Spojené státy se nyní snaží zcela změnit své finanční systémy. Eh, je tedy skutečně nutné nějakým způsobem eh, koordinovat tyto finanční služby, zvláště v situaci, kdy v některých zemích dochází k negativnímu růstu. Eh, součástí toho jsou samozřejmě eh, bonusy bankéřů. Eh, my, pokud budeme ovšem glajšaltovat příliš mnoho, nebudeme vytvářet příležitosti pro soutěž a nebude to mít výhody pro finanční systém. Jestliže firmy nemohou se dostat k penězům eh, z Ameriky, pokud jde o evropské firmy a naopak eh, bude více, větší zátěž z této krize přenesena na bedra daňových poplatníků. Eh, koordinovaný přístup je nutný, ale musí zajistit přístup ke kapitálu pro všechny naše firmy, ať už z Evropské unie nebo z jiných regionů. Děkuji vám za vystoupení a nyní Eh, minutové, minutová vystoupení. Eh, za sjednocenou evropskou levici vystoupí pan Miguel Portas. Děkuji, pane předsedo. Eh, v Portugalsku zisky bank v prvním kvartálu tohoto roku vzrostly o 18 To jediné, co rostlo ještě více než toto, byla nezaměstnanost. Ehm, Portugalsko je příkladem nesplněných slibů ehm, G20, ehm, že totiž z krize se dostaneme pomocí nového světového pořádku, ale to není pravda. Máme 15 milionů nezaměstnaných, možná i 16 a velké dluhy, čili skutečně tyto sliby se nedodržují. Zajímalo by mě, zda skutečně G20 tento summit udělá to, co eh, se dosud nepodařilo. Eh, ano, zaveďte globální daň na finanční transakce, hovořte o bankérských bonusech a dělejte něco, co bude důvěryhodné. Eh, nyní za svobodu a demokracii Mario Borgesio. Děkuji, pane předsedo. Eh, zde jakou důvěru mohou mít eh, občané, když jakou mohou mít tedy důvěru ve finanční instituce, v takové finančníky, jako například byl Draghi, kteří dělají různé podvody a zde je třeba, abychom my se postavili proti tomuto, protože my lidé, my nevěříme v tyto různé politiky, záchrany a podobně, protože nakonec za to zaplatí daňoví poplatníci v Americe i v Evropě. A možná evropské eh, vlády by měly věnovat tyto prostředky do reálné ekonomiky, měly by se zabývat výrobou, prací, zaměstnaností a my nevidíme žádné výsledky. A teď se pořád, eh, pořád hovoří o věcech, jako jsou bonusy, jako jsou daňové ráje, ale ty všechny intervence vedou k tomu, že pouze se zachrání ti, kteří odpovídají za tu finanční krizi, tedy ty finančníci se zachraňují a zde i centrální banky eh, čerpají různé prostředky z naší ekonomiky, které eh, vlastně dávají těm, kteří způsobili tuto eh, krizi a mm, zde pouze málo se dává na ty sociální opatření a na výrobu, na produkci a zde mm, nebo na podporu poptávky. Mm, zde eh, eh, vlastně naši politici jsou pouze takovými služebníky bankéřů a zde eh, ta krize vznikla v Americe a možná i tam vznikne velká revoluce. Kolegové, kolegyně, prosím, skutečně dodržujte časové limity. To měla být jedna minuta. To se nám tady potom rozpadá pořádek zasedáním. Nyní na minutu a půl, minuta 30 vteřin, pan hans Petr Martin, nezařazený. Danke. Děkuji. Potřebujeme revoluci demokracie a to se ukazuje právě v tomto procesu, který teď se naštěstí rozběhl s G20, se to může rozjet ještě více. Jak to vypadá na straně rady, pokud jde o tradici úvah o demokratickém kontrolním mechanismu, který by se instaloval. To, co tady se vytváří a vzniká, bude vyžadovat demokratickou kontrolu eh, ve větší míře ze strany Evropského parlamentu. Chci poukázat výslovně také na to, že otázka systémových rizik se musí projednat jako zásadní otázka právě v té situaci, do které se dostáváme už eh, dávno. Otázka Lehman Brothers, otázka dalších fondů ukazují, že je nutná regulace a je to zásadní problém, který může ovlivnit celou situaci v globálním měřítku. Pokud jde o daně z transakcí, tak v roce 1999 byla to bingová skupina, která ukázala, že je možné pokročit v této oblasti, že je to dokonce nezbytně nutné pro otázku Evropské unie. Není možné to, toho ustoupit. Děkuji. A teď další. Nejdříve pan Otmar Karas. Dámy a pánové, údaje se lepší, a různé příčiny krize nejde jenom o nedostatky v regulaci, zatím odstraněny nebyly. A proto také politická vůle nesmí ochabnout. Naopak, musíme být odvážnější a rozhodnější. Hovoříme o K20. Ten proces je dobrý, ano, Potřebujeme nové, případně pozměněné struktury, potřebujeme také priority a hodnocení pro posouzení globálního sociálního uh, řádu ekonomického. Tři věci k tomu. Vypracování procesu legitimizace, který je demokratický, dále více EU v Evropě a více Evropy ve světě, a to také znamená, že naše exportní artikly jsou eh, základní hodnoty eh, charty lidských práv. Je to otázka sociální ekonomiky, která je základem našich řádů. A třetí věc, G20 eh, zřejmě nedospěje k nějaké dohodě. V takovém případě budeme muset eh, uvažovat, co dál. Ano, nejde jenom o koordinaci finančního dohledu podle modelu ECB, to je příliš málo. Říkáme ano k rozpravě o platbě bonusů, ale ten směr není v pořádku, je to otázka platebních modalit a vyměřovacích základů, tam se musí udělat změna. Kde je bonus, musí být i malus. A potom, pokud jde o procyklický vývoj, ta rozprava zatím netrvá dlouho. V roce 2009-2010 musíme odstranit tu, ten procyklický vývoj a nesmíme ochabnout ve svém úsilí a proto optimisticky do Pittsburghu. Děkuji vám a další paní Beres. Děkuji, pane předsedo, paní eh, zástupkyně rady, pane komisaři. Rok po pádu banky Lehman Brothers, eh, tak hlas Evropské unie na G20 v Pittsburghu je úplně zásadního významu, pokud chceme, aby všechno opět nezačalo stejně a pokud chceme, aby skutečně se nastartovala ta dynamika změn. A čtyři poznámky. První, během rady, pardon, během summitu G20 v Dubnu v Londýně, tak šéfové vlád se zavázali, že navýší prostředky Mezinárodního měnového fondu, protože došlo i k velké mobilizaci pro naplnění tohoto cíle. To je v pořádku, ale eh, to eh, i eh, neznamená, že bychom neměli eh, eh, změnit způsob řízení měnového fondu. To je potřebné. Druh, za druhé, takový módní efekt. Zde pořád se diskutuje o odměňování, o bonusech těch traderů, těch obchodníků, ale to je zásadní, pokud chceme, aby ten systém byl spíše systém, který podporuje dlouhodobé investice a ne spekulace. Takže to hm, ale nesmí zastínit to hlavní téma, které eh, tehdy se diskutovalo v Londýně, a to byly daňové známky. A zde navazuji na kolegu Bulmana. To je historická chvíle teď. Teď musíme nastolit otázku, eh, jak banky přispívají k financování eh, řešení důsledků krize. Tak a je třeba opět zahájit tu diskuzi o zdanění transakcí, protože tak i získáme další prostředky, které se potom budou moci dlouhodobě investovat a e, protože teď po té, co se tak pomohlo bankám po těch velkých injekcích, tak je zcela normální, aby ty banky teď sami přispěly k financování ekonomiky. A poslední poznámka, když se podíváme na nezaměstnanost. Od e, začátku e, e, schůzek G20, tak to téma tam chybí, protože tam se hovoří o makroekonomice, o globálním paktu pro zaměstnanost, zaměstnanost ale tam bychom měli více hovořit o strategii, tak abychom napravili tu nerovnováhu, která je důvodem nezaměstnanosti. Pan Klint. Děkujeme. Eh, další bude pan Wolf Klinz. Pane předsedo, vítám rychlou a rozhodnou reakci eh, na globální krizi. Zdá se, že ten přímý oheň je uhašen, ale situace je nadále vážná. Lidé neví přesně, co se bude dít, eh, co se stane. Tak to se na to dívají s nejistotou do budoucnosti a stále více se přechází k běžné obchodní činnosti a zdá se, že je potřeba podpořit reálnou ekonomiku. Zdá se, že otázka morálky v obchodních vztazích je nadále vlažná. Pokud jde o členské státy, musí táhnout za jeden pro vás je třeba dívat se progresivně na vybavení vlastním kapitálem. Je, otázka, je to otázka nejen krátkodobé, ale dlouhodobé strategie. Je to otázka odstranění protekcionismu, otázka arbitrážních řízení, otázka procyklického vývoje a musíme trvat na osvědčené sociální ekonomice tržní. Děkuji vám. A další pan Cornelis de Jong. Děkuji, pane předsedo. G20 se zatím soustředuje na opatření pro finanční sektor, ale zdá se, jako by všichni zapomínali, že také reál ekonomika trpí eh, chamtivostí a eh, nereálnými zisky. Všichni potřebují přežít a také pracující mají nárok na svoji mzdu. Já vůbec nemám eh, nic dobrého, co bych mohl říct o managementu společnosti, které zajímá pouze zisk, expanze a spekulace. Proto tedy vyzývám G20, aby debatovala o demokratizaci ekonomiky, o tom, jak zajistit to, aby pracující a ostatní, kteří reprezentují veřejný zájem, měli dostatečné pravomoci na kontrolu managementu. My eh, vzhlížíme ke statutu Evropské společnosti a tady bychom měli zajistit, aby managementy těchto firm se nemohly pouštět do spekulativní strategii na úkor dlouhodobých zájmů. Děkuji vám za vystoupení a jako další paní Kristýna Morvaj. Většina Evropanů eh, nejsou eh, korporátní manažeři a bankéři, ale jsou to spíše rodiny farmáři, malí, malopodnikatele nebo zaměstnavatele. Většina Evropy už má tedy dost současného systému, kde v světem vládnou multinacionální korporace a banky. Eh, tady je třeba přistoupit na zcela novou koncepci která nás posune od globalizace k lokalizaci, od současného rozhodování, které je založeno na penězích a zisku, eh, k rozhodování, kde centrem bude člověk, od VTO eh, ke svobodnému obchodu a suverenitu v oblasti potravin a lokálních eh, zemědělství. Prosím, reprezentujte na G20 to, co chce většina Evropy. Děkuji vám. E, příští dvě minuty budou patřit panu Werneru Langenovi. Pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, kdo koho a jak má regulovat. To budou otázky, které padnou na samitu a pokud dojde ke schodě, že se nechceme vracet k neregulovanému pohybu na těchto trzích, tak dojdeme k regulaci a bude to otázka sporná. Určitě se dohodneme na kapitálových pravidlech, na ratingových agenturách, otázky v souvislosti s derifáty a jejich povolováním, ale otázka, tam možná také, ale eh, nekalá konkurence už bude velmi sporná otázka. Sporné budou bonusy, sporné bude také to, zda by se měla zavést eh, pravidla dopingu, tak jak je má Evropa. E, pokud jde o naše úkoly, ty si musíme splnit a já si myslím, že komise jde správnou cestou, protože nezávisí pouze na jedné věci. Motem musí být žádný účastník finančního trhu, žádný produkt a žádné místo nesmí zůstat v budoucnu bez dohledu. Nicméně je to také otázka projednání e, zotavení globálních finančních trhů a e, musíme mít na paměti nerovnováhu ve prospěch USA a ve prospěch průmyslových států. Musíme se podívat na otázky řešení chudoby a hladu ve světě a G20 musí k tomuto poskytnout nové impulzy. Možná Eh, věc, o které se zatím nemohovořilo, kromě pana komisaře. Bude nutné, aby v Evropě eh, se dodržel pakt růstu a stability. Právě proto, že jsme ho vytvořili, reformovali, víme, co potřebujeme a je třeba, aby Evropa zůstala akceschopná. Naším cílem musí být eh, najít rychlou strategii útlumu, cestou a jít směrem k stabilnímu růstu a stabilní ekonomice, tak jak si to přejeme. Děkuji vám za vystoupení. A teď pan Sikluna. Děkuji, pane předsedo. Je to populární téma, je to ve zprávách. Eh, bonusy na G20. Je to skutečně populární záležitost, ale je třeba si uvědomit, že to je komplexnější problém, než jak to nyní vypadá. Dovolte, abych také řekl, že eh, pokud z toho, nebo kdo ohrožuje finanční systém, ten musí být kontrolován. A je třeba také dodat, eh, že je byl to právě ten finanční systém a bonusy, které vedly eh, k této současné krizi spolu s dalšími interními nerovnováhami. My také musíme dohlednout na to, aby všechna opatření byla řádně přijata a to si vyžádá nějaký čas, rok, možná dva, eh, abychom eh, mohli zhodnotit, jak bylo účinné to, co se odehrálo. a je třeba vyčkat, až uvidíme pozitivní změny. A je třeba zajistit, aby komise a všichni ostatní byli konsistentní. Děkuji. Děkuji a prosím, dodržujte čas. A jako další pan Filides na jednu minutu. Synodos g Pane předsedo, děkuji. G20 bude mít hlavní téma evidentně bonusy bankéřů, ale e, to není e, diskuze, která by se týkala kořenů toho systému. Jsou tu různé návrhy na změnu celého toho pořádku a je třeba, abychom se soustředili na ty základní cíle. Cílem by měla být společná vůle a ke konání, k akci společné, společný postup v diskuzi, která je důležitá pro všechny státy. Je to otázka růstu počtu nezaměstnaných, je to otázka cen potravin a pohoných hmot je třeba, aby cílem byly také eh, kon, ukončení stálé privatizace, protože občané, pane předsedo, chtějí zásadní strukturální změnu, eh, chtějí odstup od eh, vysloveně liberálního systému, který eh, se ukázal jako systém se slabinou. Pan kozes, děkuji pane předsedo. Já eh, velice rád slyším, jak je pan komisař odhodlený, protože Evropa začala přijímat efektivní regulaci, ale Evropa nemůže jednat izolovaně. Je třeba zajistit nezbytnou mezinárodní spolupráci a to, to co čekáme od G20. Budeme eh, muset eh, monitorovat, že realizovat se budou právě ty reformy, o kterých se dohodla G20, především v finančním sektoru, protože ten finanční sektor musí být ve službách investic růstu a zaměstnanosti. Hlavní principy eh, musí být takové. Krize neskončila, ale nemohu, nemůžeme se vrátit k situaci před krizí a je třeba eh, zabránit obnově a opakování podobné krize, která byla tak škodlivá pro zaměstnanost a růst. Posílení dohledu a regulace je zásadně také nezbytné a eh, dohled musí reflektovat eh, úroveň systémového rizika, eh, které, představují finanční instituce. A spekulační aktivity, které jsou velice rizikové, tak eh, ty je třeba se snažit eliminovat a je třeba mezinárodně i aplikovat bazilejská pravidla. Pokud jde o odměňování ve finančním sektoru, tak jak se o tom hovoří, zde i je třeba zvýšit transparentnost tohoto odměňování prostřednictvím striktního zveřejnění zveřejňování a je třeba i omezit ty bonusy, ty variabilní složky odměn. A mm, mezinárodní měnové eh, finanční instituce. Zde je třeba zreformovat i eh, eh, statutární orgány, řídící orgány měnového fondu. To jsou očekávání občanů od nadcházející G20, kde Evropa se musí vyjadřovat jedním hlasem a to velice silně a odhodlaně přesvědčivě. Nyní pan Alejandro Serkas na jednu minutu. Eh, pane komisaři Almunio, paní ministrině, já přeji, aby v Pittsburghu jste nezapomněli na to, že pouze nejde o finanční ekonomický krizi bezprecedentního charakteru, ale že jde o obrovskou sociální krizi s devastujícími důsledky na ty nejvíce potřebné, eh, na malé podnikatele, živnostníky, na ty znevýhodněné regiony a země. Doufejme, že v Pittsburghu bude jasné, že eh, eh, více než ekonomika jsou důležití jednotliví lidé, protože ekonomika jim má složit, sloužit. A je třeba, aby Evropská unie zde hovořila jedním hlasem a zde 3. září se tak i vyjádřili evropští ministři, kteří řekli, že Evropa musí hovořit jedním hlasem, ale často to tak není. Je třeba, abyste vy hovořili silněji, hlasitěji než všichni ostatní, abyste prosazovali naší vizi eh, sociální ekonomiky, že to je to správné řešení této krize a tomu, aby se neopakovala. Next speaker, Mr. Garcia. Jako další pan Garcia má galo dvě minuty. Dámy a pánové, já souhlasím s, e, e, s většinou příspěvků, které zde zazněly. Souhlasím s tím, že ještě je příliš brzy, abychom se stáhli z, té, e, z těch opatření, ale je třeba se připravit, protože zde Eh, je třeba, aby eh, trhy absorbovaly všechno tu likviditu a je třeba i řešit otázku veřejných financí, které to narušily. V Pittsburghu eh, se bude hovořit o věcech, které musíme dělat společně, to znamená, jsou to ty mezinárodní mechanismy, které mají fungovat, protože to, co máme zatím nefungovalo. Je třeba i zrevidovat regulační rámec, protože ten také nefungoval. Já i souhlasím s tím, že je třeba regulovat bonusy, odměňování a ty daňové ráje. Je třeba přijmout nezbytná opatření. Zatím to nestačí. Důležitější je ale znovu i, eh, i eh, vybavit ty mm, mezinárodní instituce a je třeba se i připravit eh, na ty špatné časy do budoucna. I Dále dohled, to je zásadní. Pane komisaři, vy víte, že já jsem podpořil Larozierovou zprávu, i když si myslím, že je nedostačující já jsem pro centralizovanější dohled, ale je jasné, že evropský dohled nemůže fungovat, pokud nebude existovat úzká spolupráce s eh, orgány dohledu jiných velkých eh, regionů v Evropě. Dále je třeba i něco udělat v oblasti mezinárodního obchodu. Je třeba pomáhat eh, rozvojovým zemím, ale především je třeba rušit bariéry, které pořád ještě existují v mezinárodním obchodě. A nejdůležitější, pane komisaři, potřebujeme vytvořit základy pro stabilní, udržitelný růst pro budoucí generace. Proto je třeba mít svobodné, otevřené trhy, které budou otevřené inovacím, ale musí to být eh, trhy, které budou podléhat určité regulaci. A závěrem bych eh, eh, řekl to, co zná kolega Almunia, je mm, třeba se tedy v těchto dobách spojit jako přátelé. One minute. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan Petr Skinner. Děkuji, pane komisaři. Eh, souhlasím s vámi zejména, pokud hovoříte o chartě udržitelných ekonomických činností. Já myslím, že toto se musí odehrát na G20, ale já si myslím, že bychom se neměli za stolik zabývat bonusy bankéřů, poněvadž to není to nejdůležitější. A eh, konec konců eh, to nevyřeší problémy světa. Dá se říci, že finanční služby jsou stále ještě ve stádiu, kdy hoří a doutná a my potřebujeme tento požár uhasit. G20 je vůdčí fórum, ale my potřebujeme i permanentní struktury, jako je Transatlantická ekonomická rada. A jestliže skutečně máme vyřešit problémy, nesmíme se dívat do zpětného zrcátka, ale soustředit se na to, co leží před námi. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám, Petře. Pan Kader Arif na jednu minutu. Pane předsedo, milí kolegové, tato krize, kterou procházíme, je hluboká a trvalá. Proto je nezbytné mm, přijmout nezbytnou regulaci a mm, především eh, mm, regulovat banky a finančnictví, tak aby ta krize se neopakovala. Finanční systém musí sloužit reálné ekonomice a nemůže ji ničit. A eh, poslední summit v Londýně, o kterém se hovořilo, tak to skončilo takovými parciálními návrhy a zatím se to nepřevedlo v konkrétní činy. A vzhledem k této situaci, tak eh, Pittsburghský summit, aby byl užitečný, tak Evropská unie musí hájit eh, regulaci, reálnou regulaci a musí to být převedeno v činy. A zde celá řada kolegů o tom hovořili. Já bych chtěl hovořit o otázce eh, roz, rozvojové pomoci a obchodu. Zde je třeba znovu oživit kolo z Doha a zde je třeba, aby rozvoj nebyl dáván stranou, protože to by neakceptovali naši jižní partneři. Eh, zde G20 bude řešit další problémy, než jenom finanční krizi a je třeba proto vytvořit eh, základy zprávy, eh, globální zprávy. Děkuji vám. Nyní pan Chauregi a Tondo na jednu minutu. Paní ministrině, pane Almunio, tři myšlenky v jedné minutě. Eh, eh, my chceme více Evropy, protože v této situaci na světě je třeba mm, mít takovou silnou konfiguraci v Evropě, eh, protože jinak Evropa nebude mít žádný vliv. A za druhé, více státu. Proč? Protože abychom mohli vytvořit novou zprávu ve světě, tak je třeba mít novou regulaci, nový dohled a je třeba více se koordinovat na světové úrovni a je třeba skoncovat s daňovými ráji a je třeba zrevidovat eh, eh, nadnárodní eh, daňové systémy a trhy. Je třeba i mm, vytvořit nové etické kodexy v obchodování, tak abychom vytvořili novou kulturu odpovědnosti podniků. To je zásadní. Podnik musí být součástí společnosti, musí mít sociální odpovědnost vůči různým dotčeným eh, zainteresovaným subjektům. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní uh, catch the eye, to znamená nezapsaní poslanci. A nyní paní Daty a prosím, dodržujte jednu minutu. Merci, Děkuji, pane předsedo. Eh, paní ministrině, pane Almonio, nejprve 3. Eh, září Spojené království, Německo, Francie se dohodli, a ho, že budeme hovořit jedním hlasem, že bude existovat konsensus, pokud jde o e, bonusy a odměňování obchodníků s cenými papíry. A já doufám, že e, až se sejdou ministři, e, aby připravili G20, tak snad aktivně se budou snažit nalézt řešení, abychom předkládali ambiciozní odpověď a řešení těchto odměn bonusů. Na poslední G bylo přijato určité rozhodno, rozhodnutí, ale nebylo to respektováno, protože banky opět začaly odměňovat své obchodníky, vyplácet bonusy, dokonce i ty banky, které dostaly státní pomoci. Evropští občané již to nechápou a nepochopí, že byla přijata opatření během G20 eh, a že eh, potom eh, to nebylo splněno a nikdo za to nebyl potrestán. Je třeba to sankcionovat, jasně trestat. Je třeba tedy přijmout konkrétní opatření, společná opatření v Pittsburghu, je to nezbytné, nelze eh, se chovat cnostně pouze sami. Je třeba tedy přijmout jasná eh, pravidla i mm, odpovědnosti a je třeba aplikovat sankce v případě neplnění. Děkuji vám. Monika Flasíková Beňová, jednu minutu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, paní Malström, pane komisaři. Myslím si, že to, co jste zde prezentoval, je ambiciozní plán, který chcete prezentovat na G20. Já se ovšem obávám, jaké budou závěry, jaké bude, jaká bude realita, která se potom projeví ve společnosti. Výsledky, které se dostaly i na úroveň států Evropské unie, dosud nejsou citelné ani věditelné. Jestliže paní Malström hovořila o tom, že půjde o přiměřené platy manažerů, pak je třeba říci, že všechny údaje nasvědčují tomu, že sektory, které jsme finančně podpořili a zachránili jsme je možná i před krachem, tak tam žádnou přiměřenost odměn nevidíme. To teď se stálo s offshoreovými společnostmi. Tady ten mechanismus nezačal fungovat. To vše směřuje k tomu, že vzniká daleko vyšší nezaměstnanost, máme problémy ve vztazích k malým a středním podnikům a možná bychom se měli orientovat na méně témat, ale za to realizovat to, na čem se dohodneme. A jako další pan Pascal Hamfen na jednu minutu. Dobrý den. Vy jste hovořili o governance, o správě měnového fondu. Já bych chtěl vědět, zdali i na G20 zmíníte otázku kondicionality těch eh, finančních eh, prostředků, které půjčuje fond eh, státům. To znamená, že to půjčování bude nějak podmíněno. Zatím to bylo velice liberální, nic se na tom nezměnilo, takže jaká je vaše pozice k tomu? A druhá otázka. Jaká je pozice komise a rady k návrhu Číny, Mm, to znamená vytvořit mezinárodní měnu, eh, která by byla trochu odlišná, mm, eh, to znamená vlastně nahradila by dolar v měnovém systému. Třetí otázka. G20 také i připravuje Kodaň komise zde navrhla určitou částku, aby i země na jihu rozvojové se mohly eh, přizpůsobit. Hovoří se o 2 miliardách až 15 miliardách. To znamená, jaké jsou vaše návrhy, které předložíte na stůl 20 příští týden? Děkuji vám a další paní Fouce. Jednu minutu, prosím. Děkuji. G20 přišla s řadou rozumných reakcí, potřeba přepsat finanční dohled a dozor a nutnost koordinované akce. Naši národní politici říkají jednu věc, že zde v EU zdá se, e, to děláme jinak. Již eh, někteří mi kolegové se zamysleli nad některými detaily zamýšlené eh, regulace a zdá se, že tady není koordinace ani časová, ani v podrobnostech eh, regulace. Ekonomika je pořád v křehkém stavu, máme vysokou nezaměstnanost a je problém s financemi, s financováním zejména na straně malých a středních podniků. Evropské firmy se tedy ocitají v situaci konkurenční nevýhody tam, kde potřebují pracovní kapitál. Ten je tak drahý u eh, evropských bank, že naši evropští zákazníci raději jdou na Wall Street. Eh, naši národní vůdci Eh, omlouvám se, ale musíme dodržovat čas. A jako další paní Děry na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, já s dovolením budu hovořit maďarsky. Eh, používání tohoto jazyka má závažné konsekvence na Slovensku. Kolegyně, kolegové, je to kontroverzní aspekt Eh, maďarští občané byli velmi nepříjemně překvapeni, když zjistili, že maďarské banky eh, měly eh, jenom za půl roku v roce 2009 dvě třetiny toho zisku, které nás podařili za předchozí celý rok. Banky si jednostranně upravují smluvní podmínky a ohrožují tak své klienty. Musíme tedy skutečně vykonávat dohled nad těmito bankami a nad úvěrovými instituty, poněvadž eh, praktika kolem bonusu je velice eh, škodlivá. Je třeba zavést etický kodex a je třeba postihovat eh, ty, které jsou zaměření pouze na trhy. Nyní eh, pan Čaba Tabajdy. A pane předsedo, dosávadní řečníci poukazovali na to, že je třeba získat si zpět důvěru občanů, pokud se týče úniků do daňových rájů, pokud se týče bankovních bonusů a tak dále. Já mám otázku na panu, paní ministrině a pana komisaře. Evropský návrh na dohled nad finančními trhy, kdy se to má realizovat. Já myslím, že to je velice důležitý úkol pro tento parlament, aby byl chráněn evropský spotřebitel a zájmy našich občanů, eh, kteří jsou vydáni na milost a na milost bankám. Banky jim nedost, neposkytují dostatečné informace. Eh, v Maďarsku máme eh, nebo pracuje se na etickém kodexu pro banky a já navrhuji, že něco podobného by se mělo odehrát taky v Evropě a takto by se regulovalo chování bank vůči našim občanům, kteří jsou obětmi a oni v podstatě nechápou rizika, kterým jsou vystavováni. Děkuji. A posledním eh, řečníkem bude paní Lepáš. Pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři. Velice ambiciozní program, který jste předložil, je zajímavý, ale nemyslíte si, že je třeba i řešit otázku eh, toho, že dnes bychom měli dávat přednost krátkodobým transakcím, pardon, že bychom měli dávat přednost eh, i krátkodobým financím, protože to chybí provozní eh, eh, mm, úvěry, to chybí našim podnikům teď. Není třeba řešit i toto, než jenom ty krátkodobé a dlouhodobé? I have about eight... Eh, děkuji. Já zde mám na seznamu ještě dalších osm potenciálně řečníků, ale bohužel nevejdeme se do těch pěti minut, takže omlouvám se, ale tentokrát se na vás nedostane. A nyní prosím eh, paní ministrní Malström, aby reagovala na to, co bylo řečeno. Tak, so mycket, herr talman. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také všem poslancům, kteří přispěli k této rozpravě. Myslím si, že je tu široká schoda v tomto plenárním sálu, pokud jde o to, co je důležité pro evropskou pozici, co bychom měli udělat eh, na G20. Je to otázka vyšší míry koordinace i na mezinárodním poli. Chci poděkovat všem za práci, kterou odvedli a proto, aby bylo možné vytvořit takto koordinované stanovisko. Zmínili jste se o některých otázkách. Potřebujeme lepší regulaci finančních trhů, lepší dohled a doufáme, že tento systém dohledu bude možné brzy zavést. Je to otázka, která vyplývá ze zprávy La Rosière, Potřebujeme také více koordinovaná globální řešení, potřebujeme funkce schopné mezinárodní instituce, potřebujeme jasné principy pro vyplácení bonusů. A je to také otázka Rady pro finanční stabilitu, která by měla předložit eh, návrhy, o kterých my bychom mohli diskutovat. A potom otázka financování změny klimatu. Vezmeme všechny země, aby se postavili ke své odpovědnosti. Bud, nevím, jestli je reálné. Pokud to bude možné, tak v Pittsburghu samozřejmě rádi prodiskutujeme i čísla. Otázka globálních řešení nejde jenom o řešení v rámci EU. Musíme se pokusit najít co možná nejvíce globálních řešení. Pokud je o nezaměstnanost, to je možná to, co pocitují lidé v Evropě nejvíce v této finanční a hospodářské krizi, protože to bude ještě jev, který se tady bude projevovat v některých zemích po určitou dobu. Potřebujeme silnou politiku trhu práce, musíme usnadnit situaci podnikům, musíme jim umožnit, aby investovali, aby mohli zaměstnávat lidi a musíme zajistit, aby lidé byli také schopni být zaměstnáni, to znamená otázka vzdělání, výzkumu, Eh, myslím si ale, že tady bude speciální diskuze k nezaměstnanosti. Musíme také prodiskutovat strategii útlumu eh, mimořádných opatření. Eh, musíme si uvědomit, že ta opatření mají negativní dopad na zaměstnanost. Je to otázka deficitu, je to otázka která se dotýká těch, který, kteří jsou v tomu ve společnosti vystaveni nejvíce. Musíme si také ujasnit, že e, právě rozvojové země přicházejí v mezinárodních krizích e, o největší e, část musíme prodiskutovat, jak usnadnit těmto lidem přístup. Je důležité, aby i tyto multilaterální rozvojové země měly dostatek zdrojů tak, aby bylo možné i pro ně získat přístup k úvěrům za výhodných podmínek. Nesmí existovat protekcionismus a proto také diskutujeme o různých globálních daních, jako Tobingova daň a podobně, ale zatím nejsou vytvořené předpoklady pro toto, bylo by to kontraproduktivní pro naši ekonomiku. Zazněla tu také otázka, a to opakovaně, otázka hedge fondů, otázka nové finanční regulace. To jsou otázky, které si švédské předsednictví vzalo za důležité otázky. Rádi budeme spolupracovat s Evropským parlamentem, abychom co možná nejdříve měli k dispozici pravidla pro tyto hedge fondy. A vím, že bude velký odpor, nicméně jsme připraveni spolupracovat s vámi v maximální možné míře. Zhrnuto, pane předsedo, G20 a její summit nemůže pochopitelně vyřešit všechny problémy, o kterých jsme diskutovali, ale přesto doufáme, že to bude dobrý krok vpřed v otázkách, které jsme diskutovali. Evropští občané ale i lidé na celém světě jsou pod tlakem. E, očekávají od nás, že se ujmeme takové té vedoucí role a že budeme schopni přispět k vyšší stabilitě finančních systémů, aby tak nemohlo docházet v budoucnu k obdobným krizím. E, Evropská unie se za to postaví eh, zcela jasně a uděláme, mohu vás ujistit, uděláme vše pro to, abychom evropskou pozici během summitu G20 eh, zastoupili a přednesli. Děkuji vám za zajímavou rozpravu. Thank you, madam Děkuji vám, paní eh, Malstrenová. A nyní pan komisař Almunia, prosím. Děkuji, pane předsedo. Všichni zde souhlasíme v tom, že ta stávající konjunktura a to, co ještě budeme muset řešit, eh, znamená, že před námi stojí velké výzvy v důsledku krize, ale vidíme určité významné signály, zlepšení, určité ekonomické ukazatele jako růst, mezinárodní obchod eh, a i to, jak se zvyšuje důvěra investorů a občanů a e, to všechno ukazují a určitě i je, proto budou důležité výsledky z Pittsburghu. To je všechno e, e, nutné, takový základ pro to, abychom mohli přijmout další řešení. Takže proto já doufám, že ten summit v Pittsburghu eh, to všechno potvrdí, že to potvrdí šéfové vlád a že eh, to všechno budeme moci realizovat. A mm, mm, především, eh, jak jste všichni říkali, je třeba jasn, vyslat jasný signál o tom, jak ty hlavní ekonomiky budou se koordinovat. A nyní ten další krok koordinace eh, znamená, že musíme definovat eh, společný strat, společnou strategii, jak budeme utlumovat eh, ta mm, opatření a jak ji budeme koordinovaně aplikovat. Musíme, a já doufám, že jsme se ponaučili z této krize, že nelze velice brzy záhy stáhnout ty stimulační opatření, ale ani nemůžeme eh, protahovat eh, tato opatření eh, příliš dlouho, když už to nebude nutné. A protože potom by to mohlo vést k dalším nerovnováhám, které bychom vytvořili takto. To je velice významné téma, které v Pittsburghu musí být vyjasněno, prodebatováno. Je třeba se i vyhnout chybám z minulosti, nejenom z pohledu makroekonomických politik, ale i pokud jde o regulaci Eh, finančních trhů a zde i ten závazek je jasný a teď je třeba jenom ho konkretizovat a rozvíjet a protože již byly přijaty závazky na celosvětové úrovni, na evropské úrovni a já zde proto souhlasím s těmi, kteří dnes dopoledne v rozpravě řekli, že ne všechno můžeme jenom zredukovat na otázku bonusů a odměňování a já souhlasím s těmi, kteří řekli, že otázka bonusů odměňování je velice významná z pohledu ekonomického, sociálního, politického a etického. A zde si myslím, že Evropa, tak jak vlastně i to dělala jindy v rámci G20, tak je lídrem hraje vůdčí roli prostřednictvím svých vlád, prostřednictvím institucí, předsednictví a komise. Nemůžeme zapomínat na to, že Evropská komise v dubnu tohoto roku již předložila členským státům doporučení, která se týkala bonusu a to je de facto v souladu s tím, co se teď všude navrhuje. A je třeba věnovat pozornost i problémům finančních systémů, více kapitálu, restrukturalizace, je třeba ozdravit rozvahy bank na celosvětové úrovni, na evropské úrovni, je, protože ty finanční systémy jsou propojeny a e, není možné řešit jenom problémy v rámci našich hranic, protože tak to nejde. A i vlastně před rokem jsme si mysleli, když padla banka Lehman Brothers, že my snad se vyhneme těm velkým problémům finanční krize, která vznikla ve Spojených státech. A nyní je úplně jisté, že ve finále ten politický cíl není vy, vyřešit eh, rozvahy banka, kapitalizovat eh, jejich stránku pasiv. Ne, otázka, ten základní problém je nezaměstnanost, situace malých středních podniků a udržitelnost eh, našich systémů veřejných služeb, sociální ochrany, sociálních systémů, ale mm, ten finanční systém, to bankovnictví, to všechno podmiňuje také, proto je třeba vyřešit toto na samitu v Pittsburghu, i když to se již řeší, G20 to řeší. A ještě dovolte poslední poznámku k jednomu tématu, o kterém se hodně zde hovořilo. Já souhlasím i s jinými body, které by měly figurovat na programu G20, ale já bych vypíchl jeden, a to je otázka daňových rájů, tedy těch států, které nespolupracují. Je pravda, že londýnský summit G20 nenašel řešení všech problémů, které představují tyto daňové ráje. Ono by to bylo těžké nalézt řešení za jeden den a vyřešit ten problém, který se vleče několik let. Ale je úplně jasné, že od dubnového samitu do posud za těch šest měsíců jsme v tomto konkrétním bodě vyřešili otázku výměny nezbytných informací, abychom zabránili tomu, že eh, někdo eh, by mohl skrývat různé obchodní, finanční aktivity a nalézt eh, útočiště v daňových rájích, tak to my jsme vyřešili za těch šest měsíců daleko více problémů, než jsme byli schopni vyřešit před londýnským summitem. Ale je pravda, ne všechno bylo možné vyřešit za těch šest měsíců, ale vyřešili jsme toho hodně eh, v tomto tématu, které je tak důležité pro to, aby ty různé eh, obskurní finanční Eh, finanční aktivity neunikaly dohledu a eh, zde proto je třeba vyslat jasný signál našim občanům, že se snažíme řešit toto i v této krizi. A někdo řekl, hlas Evropské unie eh, musí být nad hlasy jednotlivých členských států. Ano, mohu vás ujistit, zde eh, to bude hlas Evropské unie, který bude nad hlasem předsednictví, nad hlasem Evropské komise. Bude to společný hlas, eh, který všichni poslouchají s respektem, protože Evropská unie, eh, Evropská unie jako taková, jako celek, byla ten, kdo zahájil celý ten proces koordinace na světové úrovni a také i mm, to teď ukazuje výsledky, že to je efektivnější, když se koordinujeme. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme dospěli k závěru debaty. Hlasování se odehraje na prvním plenárním zasedání parlamentu v říjnu. A nyní máme na pořadu jednání prohlášení rady na téma SWIFT a já bych